morning. Martello. Good morning. Dobré ráno. Buenos días, queridos colegas, señoras, señores. Dobrý den. Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. get started the Committee session by adopting the agenda as a, takže eh, děkuji vám a já doufám, že můžeme přijmout eh, eh, program tak, jak je navržen. A nejdříve bych vás rád informoval, že bod 6 na našem pořadu jednání ohledně kritické infrastruktury byl um, přeložen na jiné jednání. Potom proběhne jednání koordinátorů, o tom bych vás také informoval, a sice od 11.30 do 12.30. Nemáte námitek? Dobře. Poté považujeme návrh pořadu jednání za přijatý. A nyní má sdělení. Za prvé, asi víte, že eh, byla vyslána delegace Libe do Washingtonu minulý týden Eh, kde se setkala s eh, kongresmeny a zástupci americké administrativy. Naše informace jsou, že ta jednání byla nejvíc eh, přínosná a plodná, pokud jde o naši práci ohledně ochrany dat a údajích o cestujících. Takže já bych byl proto, abychom na příštím eh, nejbližším eh, zasedání koordinátorů přijali eh, zprávu z této mise. Ne dnes tedy, ale jakmile ta zpráva bude hotova. A další bod A, paní Heď. Jsem velmi väldigt glad att du är här, herr ordförande, och jag vet att jag spiller tid nu. Pane předsedo, já možná teď trochu zdržuji, ale Já jsem opravdu velice eh, ráda, že jste tady. To jsem chtěla říct. Yes. Tak. Já je lite besviken. A jak eh, říkám, eh, jsem tak trochu rozhorčena z toho, že začínáme zasedat tak pozdě, protože tohle je jeden z nejdůležitějších výborů, který má a, a spoustu eh, věcí na pořadu jednání a málo kdy začínáme včas a spoustu z nás máme eh, nabité diáře. A teď jsme najednou začali v 9.15. A my jsme za tu dobu mohli eh, napsat článek nebo poslat několik e-mailů. Je důležité, abychom dodržovali harmonogram, protože máme celou řadu důležitých otázek a potřebujeme spoustu věcí a příště musíme začít přesně. Já jsem tady v 9 byl, ale uh, prostě nám to po chvilku uh, trvalo. Tady jsem uh, rokoval s několika poslanci kolem a uh, prostě některým poslancům uh, jsem dal ještě určitý uh, nárazník časový, aby se mohli dostavit, mm, ale vezmeme to v potaz. Uh, já si myslím, že pokud jde o přesnost, tak tak mm, nemůžeme říct, že vždycky začínáme pozdě. Budeme se snažit eh, naplnit program a začít včas vždycky. Takže bod číslo 3. Výroční zpráva o eh, veřejném přístupu k dokumentům. Jedná se o první bod na pořadu jednání na základě výroční zprávy mm, k e, veřejnému přístupu k dokumentům. Spravodajkou je paní Hautala a má se zabývat e, praktické, praktickými aspekty e, nařízení nebo uplatňování nařízení 1049 2001. A také tady máme a eh, pana zpravodaje Kašmana, který se zabývá eh, možnou změnou a tohoto nařízení. Já bych v tomto ohledu připomněl, že komise eh, vydala přepracované eh, znění návrhu v roce 2008, které nebylo eh, stažené po Lisabonu a proto bych vám připomněl, že komise vydala v březnu tohoto roku další krátký návrh, tím se upraví nařízení 1049, který by rozšířil jeho rozsah působnosti na další evropské orgány a agentury. Také proběhlo slyšení Libek transparentnosti. Organizovala ho paní Houtala a pan Cashman a také paní Mrs. Jeten Meky z AVKO. Teď dám slovo paní Houtale, aby nám něco řekla k zprávě o naplňování eh, nařízení 1042 uh, Last week, um, uh, the Libe committee, uh, Minulý týden výbor Libe pořádal úspěšné jednání o přístupu veřejnosti k dokumentům. A paní, pan Kašman, paní Atenaky a já jsme se toho zúčastnili a získali jsme jasnou představu o situaci ve skutečnosti přes skutečnost, že existuje kvalitní regulační rámec nařízení 1049 z roku 2001 a to platí již 10 let, vidíme, že je tu velká nechuť k plnění povinností vůči občanům ze strany institucí v Evropské unii. A to přes naplňování Lisabonské smlouvy, která činí přístup k veřejným dokumentům základním právem právem, které je zásadní pro občany, aby se mohli podílet na rozhodovacích procesech. A je to základní předpoklad jakékoliv moderní demokracie. A já jsem se snažila se zabývat eh, praktickými postupy, jak instituce naplňují eh, nařízení 1049 vůči občanům, kteří žádají přístup k dokumentům. A musím říci, že velmi často slyšíme od evropských institucí, že se nám podařilo zveřejnit eh, a, usku- a uspokojit tolik eh, procent žádostí a situace je dobrá, ale vlastně nevidí, že problém je právě v těch procentech dokumentů, které nebyly zveřejněny, zpřístupněny. A dokonce instituce zneužívají možnosti využít výjimky ke zpřístupňování dokumentů, které jsou uvedeny v nařízení 1049. Připomínám, že pan Cashman eh, pracuje na přepracované verzi, na zprávě k přepracované verzi o tomto nařízení a výbor rozhodne o tom, jak naložíme s druhým návrhem, který přišel dva roky po návrhu prvním kde dochází k rozšíření působnosti nařízení tak, aby požadavky Lisabonské smlouvy nad rámec tří základních institucí společenství také měly vlastní povinnosti. A to je velmi zajímavá situace, protože řada institucí jako MEA nebo Agentura pro bezpečnost potravin nebo vnější služba Evropské unie, jsou v situaci, kdy budou muset eh, naplňovat tyto povinnosti. A jednu věc jsme zjistili v minulých týdnech při slyšení, že velmi málo občanů vůbec ví, že tyto instituce a další komunitární instituce musí uplatňovat tato pravidla. A jedno z klíčových eh, zjištění je, že instituce využívají záminku pro odkládání odpovědi na žádosti občanů. A taková prodlení znamenají, že vlastně e, informace ztratí relevantnost, ztratí svou hodnotu a proto chceme vyzvat instituce, aby jednali bez odkladu a aby respektovali potřeby občanů a aby tedy splňovali eh, rychle tyto žádosti. A Evropský ombudsman se zabýval také zvýšením transparentnosti a vyhlašuje aktivní přístup k této otázce. Říká, že instituce a občané by se vyhnuli zbytečné práci, kdyby existovaly registry, kde by dokumenty byly přímo dostupné. Také vidíme, že právní situace týkající se přístupu k dokumentům je poměrně dobrá, protože evropské soudy přijali celou řadu progresivních rozhodnutí o tom, jak by toto nařízení mělo být vykládáno. A to vlastně rozšiřuje rámec transparentnosti. Ale vidíme znepokojivý trend, zejména na radě, ale i v ostatních institucích, kde jsou zdůrazňovány výjimky z nařízení, které mohou být znepokojivým způsobem vykládány. A to je omezení práva občanů na informace jedna z záminek, kterou využívá instituce a myslím, že Evropský parlament je také součástí tohoto problému, je, že vlastně je to prostor pro zvážení u jednotlivých eh, institucí, který narušuje transparentnost. Instituce se rády skrývají, ukrývají dokumenty, zejména přípravné verze jednotlivých rozhodnutí a nemůže být účast na rozhodování, pokud občan není informován o tom, co probíhá před schválením konečného rozhodnutí. A potom už vlastně není sebe menší možnost něco změnit. A domnívám se, že kolegové nový zpravodaje byli spokojeni s tím, že jsem se zabývala některými soudními případy, které by nás měly orientovat v naší práci, abychom upravili současnou legislativu. A musím říci, že je skutečně konsternující, že celá řada členských států nechce zveřejnit stanoviska k legislativním návrhům. Nejpalčivější případ je u nevládní řadce Access Info. A tata zjistila, že členské státy jsou skutečně eh, velmi zdrženlivé, pokud jde o zveřejňování informací a návrhu z, změny legislativy umožňující přístup k informacím. Soudní dvůr nedávno schválil velmi významné rozhodnutí a říká, že rada využívá nesprávné záminky a tvrdí, že pokud by tato rozhodnutí členských států byla zpřístupněna občanům v průběhu legislativního procesu, tak by to nikterak nebránilo těmto členským státům a jejich vládám, aby měnili svá stanoviska, protože občané vědí, že vlastně diskuse probíhá na určité téma, občané se na to mohou podílet a chápou, že členské státy mohou změnit svůj postoj, takže není nic ostudného na tom takové stanovisko v průběhu práce zveřejnit. A znepokojivé je, že teď slyšíme ze zdrojů na radě, že je velký odpor ubírat se tou cestou, kterou e, prosazuje Evropský soudní dvůr. A je to paradox. Lisabonská smlouva tvrdí, že třeba více transparentnosti a současně roste odpor vůči té transparentnosti. Také bych chtěla zdůraznit případ, kdy ombudsman řešil v loňském roce jednu, jeden problém, pozval agenturu EMEA, aby zveřejnila informace, které byly označeny jako důvěrné a které se týkaly složení eh, přípravku proti obezitě. A jsme doporučil velmi důrazně, aby tato instituce skutečně zveřejnila informace občanům. Občané mají právo znát tyto údaje a pokud vím, toto doporučení bylo tedy naplněno. Musíme se zabývat otázkou, která byla zdůrazněna při slyšení v posledním týdnu, tedy úloha utajování dokumentů. Na, existují v každé instituci pravidla pro nakládání s dokumenty a celá řada badatelů prosazovala, aby tato pravidla pro zařazování dokumentů jednotlivých kategorií vlastně dodržovala příslušný legislativní eh, rámec, tedy nemělo, nemělo, mělo by to být tedy skutečně na úrovni zákona a nikoli na úrovni nějakých interních norem. A proto je třeba vlastně ve smyslu tohoto nařízení zrušit některé eh, interní vnitřní řády pro nakládání s dokumenty. Také jsme slyšeli, že instituce se dokážou vyhnout svým povinnostem tím, že vlastně některé dokumenty utají nebo zařadí do vyššího stupně utajení a potom je ten dokument označen jako vyhrazeno. A kolegové, mohu vás ujistit, že ta kategorie vyhrazeno vlastně neexistuje v legislativě, takže musíme se ujistit, že existuje řádný stav a že zákonodárce Unie, Rada a parlament společně rozhodnou o tom, co je přiměřený způsob nakládání s dokumentem, kdy bude označen jako přísně tajné nebo tajné a neměli, neměla by úroveň utajení být u, u, použita jako záminka pro znepřístupnění dokumentů. Tolik tedy mé poznámky. Můj pracovní dokument je čtyřdílný, Připravuji návrh zprávy o přístupu veřejnosti dokumentům velmi brzy a věřím, že se zapojí stínoví zpravodavé a chci poděkovat celému týmu stínových zpravodajů, spoluzpravodajů za velmi kvalitní práci a věřím, že brzy také budeme moci pokračovat se zprávou pana Kešmena. Děkuji vám, paní Hautalo. A, a myslím, že teď dám slovo panu Kašmanovi, to bude asi nejvhodnější. Děkuji, pane předsedo, a rád bych poděkoval Heide Hotele za to skvělou prezentaci e, stavu, stavu její zprávy. Ta její zpráva se zabývá o e, samotným, naplňa, samotným naplňování nařízení 1049 především ve třech eh, institucích, eh, a to před eh, vstupem Lisabonu v platnost. Bude docela zajímavé zjistit, jestli se i teď bude opakovat mm, určitá zdráhavost zpřístupňovat některé dokumenty. Myslím si, že existuje určitá symbioza mezi tím, co dělá ona a tím, co já chci dělat se svojí zprávou o eh, revizi eh, nařízení 1049. Ona se zmiňuje některými, eh, o některých důležitých věcech, a sice zejména o utajování a přílišném utajování dokumentů. Nařízení 1049 je explicitní Základní zásadou je přístup a jeho odmítnutí eh, by eh, se mělo stávat velice zřídka kdy a pokud ano, tak je třeba jej odůvodnit podle článku 4 o výjimkách nebo článku 9 o citlivých dokumentech. Takže paní Hautala správně eh, řeší otázku o utajnění a já ji řeším také. pokud máme koherentně přistupovat k přístupu eh, v dokumentu, eh, pokud je stejný dokument existuje ve dvou institucích, tak pokud máme mít stejný přístup k němu, tak potřebujeme jeden soubor pravidel k utajování. Interní, eh, a, sice, a jedná se sice o interní pravidla obou institucí k utajování. Já jsem vycházel z interních pravidel rady ke klasifikaci dokumentů, ale je zřejmé, že pokud budeme mít eh, tedy eh, eh, jeden soubor pravidel ve všech institucích a orgánech, tak potom to bude správné a ten přístup bude snažší. Paní Hautala hovořila o slyšení, které proběhlo minulý týden, který, které musím říct bylo úspěšné. Každopádně vyslechli jsme si ehm, mm, stanoviska nestátních organizací a praktiků, kteří často chtějí přístup k dokumentům a bohužel je jim to často zamítnuto. Bylo zajímavé poslechnout si stanoviska agentur, které eh, šly eh, za hranice nezbytného, pokud jde o otevřenost a transparentnost ty, eh, to nařízení 1049 eh, vzali jako základ a zapracovali ho do eh, pr- své vlastní praxe. Teď například hovořím o Evropské investiční bance nebo Frontexu. To jsou dva skvělé příklady. Od vydání poslední výroční zprávy k eh, naplňování nařízení 1049 eh, byly vydány dva důležité eh, rozsudky soudního dvora. Prvním je, je rozhodnutí v případu bavorského ležáku a jedná se o zásadě vyvážení zájmu. V minulosti některé instituce, zejména komise, odmítali přístup k dokumentům, protože eh, by to bývalo, jak říkali, eh, narušilo eh, pravidla ochrany osobních údajů, protože se tam zmiňovali konkrétní jednotlivci. Otázka ochrany osobních údajů byla potvrzena v tom případě bavorského ležáku, ale bylo, byl zaručen též přístup. To znamená, že, lze, že je třeba ho zaručit. Eh, to znamená, že nelze použít argument, eh, že eh, jsou nějaké osobní údaje v tom dokumentu a proto nelze ho zveřejnit. A vypadá to, že my jsme nastavili prostřednictvím našich dvou pozměňovacích návrhů, které se týkaly údaje, ochrany osobních údajů a veřejného zájmu, že my jsme tu rovnováhu nastavili úplně správně. A druhá věc, a ta je velice zajímavá, je rozhodnutí eh, soudního dvora k eh, eh, stanovisku rady k revizi 1049. My jsme se pokoušeli zjistit, jestli členské státy jsou pro revizi nařízení 1049, jestli jsou spíš pro transparentnost nebo jestli jsou proti revizi a jeden z argumentů, a prosím, vemte eh, si to s eh, sebou na čtení na Velikonoce, je to, je, je to, takové, kavkov, je to takové kavkovské čtení, takový kavkovský román. Eh, právní zástupce rady tvrdí, že pokud by rada věděla, že rozhodnutí se eh, budou eh, zveřejňovat, tak nemůže jednat upřímně, protože by se dostala pod veřejný tlak, aby eh, změnila své stanovisko. A neměla by se dostala pod takový tlak od občanů. Tohle je prostě mimořádná argumentace. Opravdu. Tohle je jeden, jedno z rozhodnutí, které je velmi neobvyklé, protože když si to čtete, tak Eh, se musíte smát, jaké argumenty tam eh, padaly, pokud jde o přístup dokumentům. Já si myslím, že dokumenty rady jsou eh, opravdu klíčové. Neklameme se. Evropa prochází velice obtížnými dobami, zejména v jednotlivých zemích. Lidé spochybňují Evropu a její efektivitu. Podívejte se na ty povinnosti, které přicházejí z Evropy. Opravdu musíme se tam tolik angažovat. Proč nám vždycky Evropa říká, co dělat? V zemích jako je Švédsko, Portugalsko, Irsko, Itálie, eh, Španělsko a tak dále. A jakmile máte přístup k eh, dokumentům rady, tak uvidíte, jak naši eh, ministři uvažují a hlasují. Ale dělají to potají. Tak, aby ani poslanci v národních parlamentech nevěděli, jak jejich ministři v jejich vládách buď rokovali, jednali, anebo hlasovali na radě ministrů. A jakmile tohle to otevřeme k veřejnému přeskumu, a přeskum není špatná věc, takže jakmile to otevřeme veřejnému přeskumu a uvidíme například, jak v našem případě britští ministrové předkládají svá stanoviska a potom najednou se otočí, dosáhnou kompromisu a potom hlasují, tak potom, když oni přijdou do Westminsteru, tak jsou tam pohnáni k zodpovědnosti za rozhodnutí, eh, která eh, mm, přijali. A tím se ujišťují naši občané, že nám Evropa eh, nic nenutí. Naši ministři to schvalují na radě. A právě tenhle výsměch, tahle nespravedlnost vůči evropským institucím a evropskému ideálu musí skončit. Nikomu to nedělá dobře a určitě ne pro Evropanům. A, a, to, a určitě a eh, to dává eh, obrovskou munici, jako tyhle nesmysly, které čítám v Sunday Times, eurofobům a euroskeptikům, kteří eh, chtějí rozebrat jeden z nejdůležitějších a nejúspěšnějších projektů od druhé světové války. A pro ty, proto zpráva Howdy Hotel je tak důležitá, protože můžeme začít říkat, že tam, kde není transparentnost, tak je třeba to vysvětlit. Nařízení 1049 eh, přichází s touto povinností. A sice dejte ten dokument k dispozici a když nebude k dispozici, tak to musíte vysvětlit. Já se tedy domnívám, že jsme eh, na cestě k velice eh, dobrému a včasnému vyhodnocení Eh, jednání všech tří institucí. A teď eh, řeknu něco k návrhu komise a k eh, revizi nařízení 1049. Je o dva roky spožděný a není nezbytný článek ve smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména článek 15, přináší vlastní hybnou sílu, ať už eh, se eh, to o tom zmiňuje nařízení 1049 nebo ne, článek 15 a zejména jeho odstavec 3 o eh, zvýšeném zapojení evropských občanů do demokratických procesů tam vždycky zůstane, dokud Lisabon bude existovat. Takže komise tady dělá něco pěkného, ale není to opravdu nezbytné. A můžeme říci, že se jedná jenom o takové lakování na růžovo. A my prostě musíme nalézt nějaký způsob, jak zlepšit přístup k dokumentům a proto si myslím, že zpráva kolegyně Hautely je tak důležitá. My se musíme zabývat tím, jak ve skutečnosti přilepšit eh, vylepšit přístup eh, k dokumentům. Jak se k tomu postavit? Pane předsedo, já tady hovořím dlouho, ale opravdu nemůžu to říct vážněji. Čím více otevřeme naše instituce, tím eh, si eh, lidé budou lépe uvědomovat, co tady děláme, jakou práci zde děláme a jak se Evropa často používá jako určitá záminka na stranách našich vlád, když prosazují něco nepopulárného. Házejí to na Evropu a když je to něco dobrého, tak si to připisují k dobru euro. Bohužel to platí pro všech 27 členských států. Děkuji. Thank you, Mr. Cashman. Now we hear from... Děkuji. A nyní poslanci a poslankyně, pan Busotil by to chtěl komentovat. Děkuji, pane předsedo. Eh, stínový zpravodaj EPP je kolegyně Renate Somr, která tu dnes nemůže být a já bych chtěl vystoupit jejím jménem. Nejdříve chci poděkovat paní eh, Hautale za velmi zajímavou prezentaci, zajímavý úvod a chtěl bych sdělit některé náměty za EPP, které jsou poněkud eh, mírnější než to, co zaznělo z úst předřečníků. Za prvé, sdílíme východisko a to je zřejmé. Pro nás je východisko skutečně, jak učinit EU transparentnější a srozumitelnější. A to je klíčová otázka. Jak poskytnout občanům nezbytné dokumenty, aby lépe pochopili práci naši práci a jak funguje Evropská unie. Je třeba najít rovnováhu mezi otevřeností a průhledností a na druhé straně je třeba také zajistit výkonnost Evropské unie. Některé návrhy jsou předkládány společný virtuální prostor, který je navržen v pracovním dokumentu. To by podle nás vedlo k skutečné záplavě dokumentů, které zřejmě ani nejsou eh, v zájmu obecné veřejnosti. A musíme být opatrní, zda by toto přispělo transparentnosti, anebo zda by to spíše vedlo ke zničení prostoru pro reflexy, kterou potřebujeme v legislativním procesu. Předřečníci uvedli, že argumentace rady o zveřejnění svého stanoviska zní kavkovsky. Já myslím, že je třeba také zvážit, že je skutečně možná pravda, že pokud je rada omezena a e, přinucena zveřejnit své stanovisko, tak vlastně členský stát nebo rada rozhodne o zveřejnění něčeho naprosto nic neříkajícího. A musíme zvážit, zda to přispěje transparentnosti, anebo zda to bude skutečně bránit průhlednosti. A tady je skutečný spor, který musíme vyřešit. To je argument, který ne, nemůžeme pouze eh, odsoudit jako kavkovský přístup. My musíme to vidět realisticky. Já si nemyslím, že bychom se měli pustit do, na cestu, kdyby rada nic nezveřejňovala. Zdaleka ne. Já si myslím, že zveřejňování by nemělo bránit členským státům, aby sdělovali to, co chtějí sdělit. A některé problémy máme i s případu některých agentur Evropské unie, jako je Frontex a Europol, kde citlivé a někdy vysoce citlivé informace jsou ve hře. Samozřejmě zní to hezky, vše otevřít veřejnosti, ale je to vždy pozitivní, kdy existuje velký objem citlivých údajů, jako je to v případě právě těchto institucí, které se zabývají policejní prací. Závěrem jsou zde tři problémy další. Za prvé, trvalé zmatení mezi veřejným přístupem k dokumentům na jedné straně a mezi institucionálním přístupem k dokumentům. To je ten přístup, který my bychom měli mít jako instituce. Já myslím, že bychom neměli hovořit o těchto dvou pojmech zaměnitelně, protože bychom vlastně neposloužili té diskusi. Stále trvá problém definicí. Definice dokumentu, často je to směšováno s informacemi. Definice instituce a definice zákonodárce, tedy definice převládajícího veřejného zájmu. Co to přesně je? Ani to není přesně definováno. A za třetí, myslíme si, že bychom měli varovat před omezováním významného prostoru pro reflexy, který bychom si přáli jako zákonodárci, abychom mohli uvažovat a jednat s určitou mírou důvěry, abychom se skutečně mohli podělit o naše myšlenky, protože plné zveřejnění našich eh, dokumentů a myšlenek by nám mohlo bránit v sebevyjádření. Jsme úplně jasně na správné cestě. Nechci říci, že EPP je proti tomu, co říká paní Hautala, ale skutečně si myslíme, že ten přístup by měl být jemnější, odstíněnější, mírnější snad v některých ohledech. To bychom měli skutečně zvážit. Děkuji. Thank you, Mr. No. Pane Busutil, nyní pan De Jong. Pan De Jong, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat jak eh, zpravodajce a Michaelu Kašmenovi, protože nám poskytli velmi bohatý materiál a Michael skutečně hovořil oprávněně o státech Evropské unie jako takových a já bych se na to chtěl soustředit. Já myslím, že my v Bruselu a ve Štrasburku to opravdu umíme. Pokud, když je diskuse zajímavá, tak se snažíme voliče odsunout stranou. Já když si čtu jako občan noviny, tak vlastně vidím výsledek eh, jednání v Bruselu. Já myslím, že ani pravý Finové to nemají rádi, 20% populace. A je to problém, protože skutečně si zasloužím, aby nás občané slyšeli. A já se v současnosti se svou stranou snažím eh, rozvířit diskusi v naší zemi o tom, o čem je například ekonomické řízení a zpráva protože velmi důležitá rozhodnutí jsou přijímána v současnosti. A velmi málo lidí si uvědomuje, co se v současnosti děje. Takže pokud se otevřeme a pokud uvidíme, že jeden členský stát bojuje s druhým, pokud uvidíme, že existují střety zájmů, tak to není věc, které bychom se měli bát. To je není věc, která by zvolala napětí a vyvolá to zájem občanů vůči tomu, co se tady děje. Lidé jsou rozmazlani eh, televizí, protože všechno je ve formě zábavy, hry a všechno musí být zajímavé a vzrušující. A pokud uvidíte budovu a tam někdo bude povídat o výsledku konference, tak je to nudné pro eh, diváka. Ale zajímavý je spor mezi členskými státy a také mezi členskými státy a Evropským parlamentem třeba. Takže to je mé jediné doporučení k, k tomu, co Heidi Hautala už napsala. Nezapomínejme na sebe. Když je to skutečně zrušující v parlamentu, například v rámci trialogu, tak zavíráme dveře a neotvíráme se veřejnosti. A právě tyto diskuse by se, ty se nakonec dostanou do novin a ty by byly zajímavé pro občany, kdybychom si dovolili se říci, říci, nám se nelíbí, co říká rada třeba o azylu. A tady se lišíme od rady. A občané uvidí, že my jsme se maximálně snažili. A když jsme byli donuceni kompromisům, tak to prostě pochopí, protože byli součástí a byli účastní toho boje a těch sporů. A to prospěje Evropské unii. Děkuji. Thank you, Mr. De Jong. Now... Děkuji, pane De Jongu, pokud nejsou další zájemci o slovo, kteří by se chtěli zapojit, tak eh, paní Hautela, závěrečné poznámky. Děkuji, pane předsedo. Jsem eh, velmi vděčná za poznámku pana Bustotila, který teď právě neposlouchá. Já jsem skutečně velmi vděčná za formulaci eh, bodů, kde nesouhlasíte, protože kdybychom zde Eh, měli nějaký jakoby konsenzuální panel, tak eh, je třeba, tak se určitě rád zúčastníte, protože v opačném případě Evropský parlament nebude schopen tuto věc eh, prosadit. Jsme v této věci už vlastně v zablokovaném stavu několik let. A mám několik jednoduchých odpovědí na vaše otázky a přitom vím, že třeba se o tom bavit a že třeba najít správnou rovnováhu směšování veřejného přístupu k dokumentům a přednostního práva parlamentu k určitým dokumentům. Já chci ukázat, že je to provázáno. Náš výbor eh, se tvrdě zasazoval o přístup k negociačním mandátům, k některým mezinárodním smlouvám a nakonec se podařilo poskytnout eh, vlastně fundovaný, zdůvodněný souhlas k těmto jednáním. Ale vím, že právní služba parlamentu připravila skvělé stanovisko k tomu, proč má mít Evropský parlament eh, přístup k eh, mandátu k jednání o pra- přistoupení Evropské unie k Evropské umluvě o lidských právech. Ukazujeme, proč má parlament mít přístup k těmto dokumentům, a když eh, vlastně parlament nemá vždy právo vědět vše o tom jednání, občan vůbec eh, neví, co probíhá. A musíme najít eh, rovnováhu mezi právem parlamentu na informace a právě občanů na informace. Eh, děkuji také za to, že jste zmínil problematickou otázku prostoru k reflexi. Můžeme definovat eh, určitou hranici, za níž už vlastně nejsou eh, jednání parlamentu z záležitosti veřejnosti, když se scházejí stínoví zpravodajové například. Jsou tato jednání, kde se píše zápis a zveřejněn. Já si myslím, že ne, není to oficiální instituce Evropského parlamentu. A měli bychom skutečně definovat tu, tu hranici veřejnosti a neveřejnosti. Tady evidentně jsme na veřejném jednání. Tady vysvětlujeme veřejnosti naše e, stanoviska. Otázka definic. Otázka převládající veřejného zájmu. Ano, poslední slovo má soud společenství. A my musíme vyjasnit legislativu tak, aby se nemuselo tolik lidí obracet na soud, aby se domohlo svého práva. A odvážné nevládní organizace jako Client Earth nebo Access Info se obracejí na soud, aby se vyjasnilo, co vlastně legislativa znamená. A proto je třeba definovat lépe některé často nepřesné definice. Pokud je o záplavu dokumentů, která by pramenila z virtuálního prostoru. Pane Busutile, vy jste eh, zajímavě uvedl, že vlastně někdy občané ani o to nemají zájem, ale v této legislativě jde o to, že občan má právo požadovat dokumenty a eh, instituce nemá právo definovat to, co by mělo být eh, zajímavé pro občana. A kdyby toto bylo dostatečně zřejmé a jasné, a kdyby občané měli jasné informace o tom, kde najít to, co hledají, tak zatím je jasné, že všechny dokumenty nejsou samozřejmě eh, zajímavé, ale celá řada dokumentů prozatím se nedostává do veřejného prostoru, protože neexistuje tento virtuální prostor. A skutečně věřím, že nalezneme konsenzus mezi EPP a všemi ostatními, protože taková byla situace v parlamentu v posledních letech. Musíme to vyřešit, protože v opačném případě eh, bude se rada obracet na parlament a bude tvrdit, že parlament není schopen se rozhodnout a není spolehlivý. Není důvěryhodný, takže vyřešme to. Děkuji. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Hautala. A nyní můžeme eh, přijít k dalšímu bodu, a sice k bodu číslo čtyři, eh, podporování mobility pracujících v Evropské unii. A eh, přímo, o, přímo po po projednání návrhu zprávy paní Blinkevičute zahájíme elektronické hlasování, takže bych vám chtěl připomenout, že byste se měli eh, všichni eh, připomenout, eh, tedy vzít sem elektronickou kartičku, jestli ji nemáte, tak si pro někoho pošlete. A teď se dostáváme k bodu číslo 4. Vyslechneme si eh, prezentace paní Blinkevičůte. Návrh stanoviska k podpoře eh, mobility pracujících v Evropské unii. Víme, že za tohle zodpovídá výbor pro eh, zaměstnanost a sociální záležitosti, kde je zpravodajem pan Ungereanu. Nicméně nejdříve nám k tomu řekne něco paní zpravodajka Blinkevičiute. A potom a, eh, také vyslechneme eh, názor komise. A samozřejmě dostanete a, eh, slovo i vy pravě. Mano nuomonė, pagrindinis pono. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že ta zpráva pana Ungurianu se zaměřuje na opatření na podporu mobility pracujících v Evropské unii s cílem eh, odstranit eh, bariéry, eh, administrativní bariéry mobilitě pracujících v EU. Myslím si, že je důležité zdůraznit v té zprávě, jak důležité je chránit práva ehm, migrujících pracovníků a jejich přístup k eh, opravným prostředkům. Proto myslím, že musíme upravit evropskou legislativu tak, abychom eh, zajistili dostatečné eh, sankce, opravné prostředky a nápravu v případě porušení práv migrujících pracovníků. Také se eh, vás pokuším upozornit ve zprávě na to, jak je důležité bojovat s přímou a nepřímou diskriminací migrujících pracovníků, někdy i ke zneužívání jejich postavení. Pracovníci eh, mm, se stěhují z jedné země do druhé v EU, a často neovládají dostatečně místní jazyk a místní eh, právní postupy a díky tomu jsou velice zranitelní. Také bych ráda poukázala na to, že je důležité posílit eh, naplňování směrnic o minimálních informacích které dostávají pracovníci od svého zaměstnavatele o své zaměstnanecké smlouvě. Pracovník by například měl vědět, kde má jeho zaměstnavatel sídlo, jak dlouho bude ta smlouva platná, kolik hodin eh, bude muset pracovat a tak dále. Každý migrující pracovník, eh, který eh, přijde do hostitelské země, musí dostat komplexní informace o eh, svém možném zaměstnání. A já také věřím, že bychom měli aktivněji bojovat proti diskriminaci migrujících pracovníků. A ještě jedna věc. Národní úřady, myslím, by měly kontrolovat, jestli veškerá právní ustanovení jsou eh, náležitě naplňována. Zamýšlejte se nad tím, eh, jak fungují také eh, pracovní agentury. Také bych upozornil na důležitost zapojení sociálních aktérů do procesu stejně tak jako eh, profesionálních organizací. To je velice důležité, tak abychom zabránili veškerému eh, možnému zneužití eh, nebo zneužívání migrujících pracovníků. Závěrem bych ráda řekla, že mé původní stanovisko bylo takové trochu delší, ale musela jsem je zkrátit. A myslím si, že eh, proto byste mohli eh, navrhnout eh, pozměňovací návrhy, pokud jde o ochranu rodin migrantů a tak podobně. Těším se každopádně na vaše připomínky a doufám, že naše spolupráce bude plodná a podaří se nám tu zprávu ještě vylepšit a přispět tak ke lepší mobilitě migrujících pracovníků v EU a zabránit jakoukoliv diskriminaci. Děkuji vám. Děkuji paní Blinkevičůte a teď si vysvětlíme stanovisko komise. Pan Koticas. Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že komise naprosto sdílí obavy, které zde vyjádřili zde v sále zpravodajka. Pokud je o účinnost komunitární práva, pokud je o volný pohyb pracovníků a také pokud je o ty jednotlivé body, které zpravodajka tady zdůraznila. Skutečně je tomu tak. Některé základní práva, které existují už od dob římských smluv, to znamená volný pohyb pracovníků, to je ten základní pilíř Evropské unie. A zároveň musíme říci, že zde máme velice důležité aký kominoter přímo platný článek smlouvy, který je přímo eh, platný, máme zde směrnice, ale zároveň můžeme konstatovat, že v praxi velice často pracovníci mají problémy, zejména migrující pracovníci, ti, kteří přicházejí z nových členských států, aby mohli prosazovat a uplatňovat svá práva na volný pohyb a na stejné zacházení s místními zaměstnanci. Komise již po určitou dobu se angažuje do informační a vzdělávací kampaně, zejména v loňském roce, kde vstoupily v platnost nová nařízení, pokud jde o koordinaci sociálního zabezpečení migrujících pracovníků. A stejně tak je zde i právní sdělení, které se snaží tak nějak sumarizovat, co existuje v Aki Communautaire, pokud jde o e, volný pohyb. Ale zároveň v jednotlivých e, statutárních dokumentech máme celou řadu zmínek o sociálních partnerech, jakým způsobem je třeba tedy vyjednávat mezi sociálními partnery evropskými a jednotlivých členských států, kteří jsou zastoupeni. Často diskutujeme a snažíme se najít řešení k problémům, které se týkají účinnosti eh, prosazování komunitárního práva v této oblasti. Ale zároveň je to i v souladu s naším pracovním plánem. Snažíme se hodnotit současné aký komunitér, pokud je o volný prohyb pracovníků. Snažíme se, aby to bylo účinnější, efektivnější, hodnotíme eh, nařízení 1612, eh, které se týká pohybu pracovníků a také se snažíme najít řešení, která by mohla jak si tato práva učinit efektivnější. Zřejmě zde bude příští rok legislativní iniciativa ze strany komuse a v tomto okamžiku se snažíme vypracovat Eh, naše návrhy na možné řešení, možná ustanovení, možné návrhy, jež bychom mohli nabídnout pro efektivnější uplatňování těchto práv migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků. A musím říci v této souvislosti, že tyto zprávy vašeho výboru budou skutečně velice efektivní, přispějí k diskusi, která bude zahájena a pro komisi pak bude mnohem jednodušší učinit své vlastní návrhy, aby se mohly prosazovat lépe základní práva migrujících pracovníků. Děkuji. Thank you, Mr. Now... Děkuji, pane Koticasi. Nyní rozprava, pan Jakolino jako první. Grazie, signor Presidente, ho ascoltato con... Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem s velkým zájmem si vyslechl zprávu paní Blinkevičové a musím říci, že souhlasím s těmi základními prvky, které jsou v její zprávě, to znamená odpovědnost členských států, to je tam velice dobře zdůrazněno, stejně tak jako diskriminace těchto pracovníků a že je potřeba mít jasné nařízení pokud jde o ustanovení legální migrace. A s Manem Moresem jsme se zabývali touto otázkou, zejména sezónních zaměstnanců. A myslím si, že členské státy musí prokázat svoji solidaritu, aby i občané ze třetích států mohli posilovat tu zásadu inkluze celou řadu různých podpůrných prvků a tím zajistit i další udržitelnost Evropské unie. Nezapomínejme, že právě v tomto specifickém období je zde zásada solidarity mezi členskými státy. Velice často se to zmiňuje, ale bohužel málo kdy se to skutečně realizuje. Proto jsem přesvědčen, že toto stanovisko bude závažnou podporou celé této problematiky. Leží to i na stole dalšího výboru. A na závěr tedy, pane předsedo, chci říci, že musíme podporovat zásadu reálné solidarity. Podle článku 80 tato zásada musí být dnes mnohem více než kdykoliv jindy v základu konstruktivního dialogu s dalšími orgány Evropské unie počínaje radou. Děkuji. Uh, chairman, I just want to add something to this. I <clears throat> first of all want to Pane předsedo, já bych dodal jenom něco. Za prvé děkuji paní zpravodajce za eh, práci na této zprávě a vidím také vazby mezi tímto eh, a navrhovanou směrnicí o eh, sezónních pracovnících, kterou právě řešíme. V mé zkušenosti, z mé zkušenosti vím, že migrující pracovníky lze Eh, ždímat poměrně hrozným způsobem, ať už jsou to občané EU nebo ne. A my se musíme eh, postarat o to, aby členské státy eh, nakladaly s lidmi řádným způsobem. Měly by mm, orgány jednotlivých členských států mezi sebou lépe spolupracovat. A potom ještě zmíním jednu věc, která nepřímo souvisí s, této otázko, s touto otázkou tam, kde má pracovník nějaké konkrétní zkušenosti, tak musíme jasně říci, že v těchto pozicích že musí být eh, schopen mít vazbu s lidmi, pro, kterými, eh, pro které pracuje. Eh, nedávno jsme měli lékaře, kteří přijel z, do Británie z Německa. Nebyl to Němec, ale byl to původně Nigeriec. On ani nes, nemluvil dobře německy a docela jistě nemluvil anglicky dobře nějakým způsobem prošel úřady eh, v Británii přes jazykové testy, nicméně potom eh, eh, měl tedy komunikovat s pacienty, ale špatně a to vedlo ke smrti alespoň jednoho pacienta a potom se tedy musel vrátit do Německa. Je to 67 nebo 8 letý člověk a je to poměrně závažná situace. A já samozřejmě chci mobilitu, měli bychom ji podporovat mnohem více, ale jsou některé věci, o kterých se musíme ujistit. Pokud eh, občanům eh, pokud občany nechceme ohrožovat. Tohle by bylo eh, nebezpečné v jakékoliv zemi. Takže já jsem plně ve prospěch této zprávy. Myslím si, že je vynikající. Nicméně musíme posílit spolupráci mezi členskými státy vzhledem k povaze toho, co dělají migrující pracovníci, pokud nechceme Eh, samozřejmě eh, mm, eh, příliš tvrdě tlačit na členské státy, které se zdráhají, tak je třeba prostě mít některé požadavky a ty vynucovat. Mm, Then we go back to Mrs. Blink. Teď se ještě vrátíme tady k paní Blinkeviču, k závěrečným poznámkám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Jakolinovi a panu Kirkhoupovi, kteří podpořili mé stanovisko, že musíme přispět volnému pohybu pracovníků v Evropské unii. Pan Jakolino se soustředil na zásadu solidarity, aby nikdo nebyl diskriminován v Evropské unii a aby každý měl pocit rovnoprávnosti. Souhlasíme s panem Kirkhopem, když uvádí, že bychom měli skutečně posílit spolupráci mezi členskými státy, abychom zajistili práva migrujících pracovníkům a abychom zajistili, že příslušné národní instituce budou lépe spolupracovat. A ráda slyším o informační kampani Evropské komise o sociálních zárukách pro migrující pracovníky. To je naprosto nezbytné, abychom zajistili, že tito pracovníci budou znát svá práva a věřím, že až dojde k revize směrnice 16 z roku 2008, tak, evropský, tak návrhy Evropského parlamentu budou vzaty v úvahu. Děkuji všem a těším se na kvalitní spolupráci. Děkuji. Děkuji paní Blinkevičute. A jak ji bylo ohlášeno, přistoupíme k bodu 5, což je elektronické hlasování o otázce letecké bezpečnosti se zvláštním přihlédnutím ke skenerům. Schválíme návrh stanoviska, kterou předkládá paní navrhovatelka z Chcete uvést tuto otázku? Ne, myslím, že už to bylo dostatečně probráno. Já chci zdůraznit jednu změnu na poslední chvíli v hlasovacím seznamu což se týká pozměňovacího návrhu 19, který jsem nejdříve ohodnotila negativně, ale nyní je tam v mém seznamu plus. Tady je to u 19, takže z minusu se stalo plus. Děkuji. OK. Dobře, díky za tu informaci. A nyní tedy budeme hlasovat. Takže budeme hlasovat. Začínáme. Máme všichni hlasovací karty. A můžeme tedy zahájit kompromis. Kompromisní pozměňovací návrh A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozvací návrh 1. Po částech hlasujeme o první části. Kdo je pro? Tak tento návrh odpadá, protože jsme schválili kompromis A. Ale druhá část neodpadá. Takže kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Musíme si to ověřit. Uvěřujeme si hlasování u pozměňovacího návrhu 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 proti, 19 pro. Takže je to zamítnuto. Byl to hlas proti? Ptá se pan předseda, byl to hlas pro. Takže pokud je to hlas pro, tak je to 20 ku 21. Takže i tak je to zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Snad je to zamítnuto. Pozměňovací návrh, tak si to ověříme. Hlasujeme elektronicky o 12. Zahajuji hlasování. Ověřujeme pozměnce na 12. Končím hlasování. Dvacet pět ku sedmnácti schváleno. Třináct. Kdo je pro? Kdo je proti? Vřel se? Schváleno. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tak si to ověříme. U 14 elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24.17 je to schváleno. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 16. Kdo je pro? Jde proti, zdržel se, schváleno. A nyní 17 ve dvou částech. První část, kde je pro? Kde proti? Zdržel se, zamítnuto. Druhá část, kde je pro? Kde je proti? Zdržel se, zamítnuto. Rovněž. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. 19, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 20, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 21, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. A nyní 22 a 23 identické návrhy, kde pro, kde proti, zdržel se, Schváleno u obou. 24. 24 odpadá, 25 také, 26, 27, 27, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se, schváleno. 28, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, ale radši si to ověříme u 28. Zdávím hlasování. Končím hlasování. 1924 zamítnuto. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Žil se. Opět si to ověříme. 29. Ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. 22.20, schváleno. A nyní kompromisní pozměňovací návrh B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní některé návrhy odpadají až po 36. Kdo je pro? 36, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Není 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Třicet Kdo je pro? Pan Kojo? Pane předsedo, Nemáme portugalský překlad, e, takže by se to nemělo hlasovat. E, jsou to jazykové změny. Takže nehlasujeme o 39 e, a přecházíme k návodu 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. tak si to ověříme. 41. Hlasujeme elektronicky 41, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25, 18, schváleno. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 43 návrh byl stažen. 44, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh C, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Následné návrhy odpadají, dostáváme se k návrhu 51. 51, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis D, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno padá řada návrhů a, a nyní se dostáváme kompromisu E. Kompromis E. Kde je pro? Kde je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní zase řada návrhů odpadá a dostáváme se přímo k návrhu 68. Pozměňovací návrh 68. 68 také odpadá, takže se dostáváme k, ke kompromisu F. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Zase odpadá řada návrhů a přímo 78. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, je to snad schváleno. 79, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno. 80, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. 81, kdo je pro? Ověřujeme si to u 80. Pozměňovací návrh 80 elektronicky. Končím hlasování. Takže je to zamítnuto 23 hlasů proti q 19. 81, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 82 odpada, 83, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 84, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Uvěřujeme si to u 86. Zahajuji hlasování. 86. A končím hlasování. 25 ku 17 schváleno. 87, 88 byly staženy. 89, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. A nyní hlasujeme o návrhu po změnách. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 hlasů pro, 3 hlasy proti. Návrh byl schválen. Blahopřejeme paní z Argentíny. A nyní zájme bod číslo 7 týkající se situace terorismu v EU a zprávy za rok 2011. A nyní následuje prezentace pana Roba Wainwrighta, ředitele Europolu, kterého vřele vítáme ve výboru Libe.

So, please, if you want to take your seats and be silent, we thank you for that. Takže vás poprosím, abyste se usadili. A ještě jednou eh, zde vřele vítám pana Roba Bainbrighta, ředitele Europolu. A poprosím ho, aby eh, představil situační a výhledovou zprávu eh, eh, o terorismu v EU za rok 2011. Čili teď si vyslechneme prezentaci eh, pana Viventa a potom povedeme rozpravu. Pane řediteli, máte slovo. Pane předsedo a vážení poslanci, děkuji vám mnohokrát za příležitost představit vám nejnovější výroční zprávu o teroristické činnosti v EU. Jedná se o takzvanou situační výhradovou zprávu. Eh, máte ji před sebou. Výtisky eh, jsme právě rozdali. Ehm, ta práva eh, vychází z příspěvků ze všech členských států a ze třetích zemí, eh, v tomto případě konkrétně z Turecka, Kolumbie a Spojených států a také eh, od Interpolu a dalších mezinárodních organizací a evropských institucí, jako je Eurojust a situační centrum. Hlavním sdělením je, že teroristické útoky i deset let po 11. Eh, září představují závažné eh, hrozby. A dnes odpoledne eh, vím, že tady na výboru bude debata o efektivitě efektivitě eh, protiteroristické politiky EU a to s tím docela jistě souvisí. Tak zejména pokud jde o statistiky, tak máme eh, některé protichůdné eh, signály ohledně teroristické aktivity. Došlo ke zásadnímu poklesu teroristických útoků od separatistických a nacionalistických organizací, i když ten počet zůstává velký, ale každopádně je tady pokles. Zároveň došlo ke zvýšení počtu zatčení účastníků eh, islamistických teroristických aktivit. Takže eh, tady říkám, že jsou protichůdné eh, posuny. Europol každopádně si myslí, že ty hrozby jsou stále poměrně vysoké. Také Mm, zde mm, proto máme argument a sice stále zvyšující se počet výhružek ze strany islamistických teroristických organizací vůči EU. Také se nám diverzifikovali islamističní teroristé svými metodami a dopadem své činnosti na společnost. Zvyšují se známky mezinárodní spolupráce mezi různými teroristickými skupinami. Hlavně používají internet na podporu svých aktivit a máme eh, některé nové známky o zvýšené spolupráci na eh, vazby eh, ohledně tedy mezi těmi organizacemi. Zemřelo sedm lidí v minulém roce a řada dalších lidí byla mm, zraněna. Bylo to, to jsou čísla pro EU za rok 2010. Je to zhruba stejné jako v roce 2009. Celkově eh, bylo eh, zaregistrováno 249 teroristických útoků v devíti členských státech, eh, přičemž 611 lidí bylo zatčeno za trestnou činnost související s terorismem. Většina útoků souvisela eh, s eh, separatistickým terorismem a byla eh, ve Francii a ve Španělsku. Nicméně ten počet útoků klesl téměř o 50% oproti číslu z roku 2009. Počet výhružek vůči EU eh, se zvýšil, bylo jich zaznamenáno 46 v roce 2009, 2010 eh, oproti 42 v roce 2009. Pokud je o islamistickou teroristickou činnost, tak eh, my celkově v naší zprávě říkáme, eh, že dochází eh, k nárůstu islamistické teroristické činnosti v EU v roce 2010. Došlo k drobnému nárůstu počtu útoků. Měli jsme tři islamistické teroristické útoky, dva ve Švédsku a jeden v Dánsku. Naštěstí způsobili minimální škodu eh, zamýšleným cílům, ale alespoň dva z nich měly mít hromadné oběti. V roce 2009 jsme eh, zaznamenali jenom jeden útok, takže tady došlo k drobnému nárůstu. Ovšem také eh, eh, tady můžeme mít můžeme vzít v úvahu útok k al qaidi plánovaný na americké občany v Saudské Arabii v roce 2010. Jednalo se o útok na letadlo který eh, byl zmařen v eh, Velké Británii, tak ten mohl mít velký dopad i na eh, e, občany EU. Potom došlo k 50% nárůstu islamistických teroristických trestných činů. To, je 100, a to znamená, byl to nárůst ze 110 na 179. Téměř polovina z těch 179 lidí pardon, byla zatčena za přípravu teroristické činnosti proti EU. Um, těch, to, zatímco v roce 2009 to bylo jenom, v roce, jenom 10% z, těchto lidí. Ten zásadní nárůst. Tak, teď mi tady žádají, abych zpomalil. Tak. Takže došlo k zásadnímu nárůstu počtu lidí, kteří jsou zapojeni do přípravy teroristické činnosti. Z toho můžeme usuzovat, že hrozba islamistických teroristických skupin e, zůstává vysoká a čísla ukazují, že, ten, že ta hrozba ještě narostla za poslední 12 měsíců. Také jsme svědky toho, že eh, aktéři jsou rozmanití, aktéři islamistické teroristické činnosti. Máme eh, eh, organizované skupiny i radikalizované jednotlivce, takzvané vlky samotáře, kteří operují po celé EU. E zdá se, že jejich celkový počet mohl i klesnout a takže většina eh, lidí, kteří byli zatčeni, byli eh, členové autonomních nebo autonomních buněk, nebo eh, to byli tedy ti samostatní radikalizovaní činitelé. Aktivity samistických teroristů v EU jsou docela jistě ovlivněné děním v mezinárodním prostředí. Řada občanů EU se stala obětmi terorismu eh, mimo EU, například vzhledem k situaci v Severní Africe. Vracející se džihadisté z Afganistánu, Pakistánu a Iráku i nadále představují riziko eh, pro EU, když se eh, vrátí do Evropy. Jako příklad bych uvedl v květnu 2010, že byla odhalena a rozebrána síť podpůrná pro nábor eh, eh, teroristů a mm, ta nabrala eh, devět teroristů, kteří v roce 2008 a 2009 narukovali do Afghánistánu a bojovali s kolečními silami. My si myslíme, že oni byli rekrutováni v této, a vyškoleni do této oblasti, v této oblasti a potom vráceni do Francie byly naleženy různé bezpečnostní manuály eh, bezpečnostních sil během eh, jejich eh, tedy zatčení a tím se usuzuje na jejich plán provést džihadistické útoky. Pokud jde o občany EU v džihadistickém výcviku, tak těch je několik stovek a v Iránu a v Afghánistánu je ovšem možné, že eh, ještě tam eh, budou eh, nabráni další dobrovolníci z EU. Pokud je o separacistické teroristické činnosti, tak tam ten pocit, jak už jsem, počet, jak už jsem říkal, klesl prakticky o 50%. Nicméně pořád tady máme 160 teroristických útoků v EU, zejména ve Francii a ve Španělsku. Tu ETA zabila i jednoho francouzského policistu ve Francii. A celkem bylo uh, zatčeno 349 eh, jednotlivců v souvislosti s tímto. ETA a PKK a podobné skupiny eh, spolehají na vydírání, pokud jde o financování svých aktivit. A také jsme svědky vyšší úrovně spolupráce mezi separatisty uvnitř EU a mimo EU. Například pokud je o kontakty mezi ETO ve Španělsku a, a gerilovým hnutím FARC v Kolumbii. V roce 2010 eh, levicové anarchistické skupiny zůstaly také velice eh, aktivní v Evropě. Eh, bylo více útoků a stále více používali násilí. Vedlo to k šesti obětem na životech, takže celkem proběhlo 45 útoků. V roce 2010 34 jednotlivců bylo zatčeno což eh, OB je nárůst oproti předchozímu roku. Některé útoky v roce 2010 eh, vykazují známky zvýšené na národní koordinace mezi eh, zejména Itálií, Španělskem a Řeckem. Zvýšené, zvýšená mezinárodní koordinace se tedy rozvíjí a mm, například se to ukazuje nad tím, že si vybírají eh, stejné cíle ve stejných městech a navzájem operují v solidaritě. Eh, jak se si vzpomínáte, tak v listopadu tady byla balíčková mm, pumová kampaň, která eh, zamířila na celou řadu institucí po celé EU. Byla to koordinovaná kampaň, kterou obyčejně neasociujeme s tímto typem teroristů. Samozřejmě v roce 2010 eh, tato úroveň eh, národ... Eh, těchto násilných aktivit se zaměřila na globální ekonomistické, tedy ekonomické aktivity a napětí. A byli jsme svědky toho, že ta globální ekonomická krize vyvolává jak levicovou, tak pravicovou teroristickou aktivitu. Pokud jde o pravicový terorismus, tak Evropská unie nečelila žádnému zásadnímu teroristickému činu v roce 2010. Nicméně tyto eh, extremistické skupiny se eh, profesionalizovaly jsou také stále aktivnější online, používají souč- sociální sítě eh, k náboru a propagandě zejména se koordinovaně pokouší oslovit mladou generaci. Pokud jde o e, extremisty, kteří se e, zabývají konkrétními otázkami, tak máme e, celou řadu incidentů, které, které vyvolali ochránci zvířat a také ekologičtí bojovníci. Tyto organizace jsou stále více síťově propojeni a používají Eh, přímou ko- eh, koordinaci tak, aby eh, tedy sladili své akce. Ochranci zvířat přesunuli v zaměření z Velké Británie k dalším, na další země. Začali v roce 2009 a pokračují poměrně intenzivně v roce 2010. Někteří příslušníci ekologických extremistických skupin a skupin zabývajícími se, zabývajících se právě zvířat e, přistupují k, ke stále extrémnější společné ideologii. Potom tady jsou některé další společné trendy a sice z internetu se stává e, kritická, e, kritický nástroj, který usnadňuje práci teroristů i extremistů. Používají se webové technologie k vzájemnému představování a k šíření ideologie širšímu obecenstvu a používá se to tedy jako komunikační a propagační nástroj. Potom eh, jsme také eh, stále více znepokojeni eh, mm, vazbou mezi teroristy a organizovaným zločinem. Samozřejmě cíle a ideologie těchto skupin jsou velice odlišné, ale často si navzájem vypomáhají, zejména pokud jde o financování, komunikaci a cestování kriminální aktivity eh, teroristických skupin eh, obsahují eh, pašování nelegálních látek, jako jsou zbraně a drogy, tedy finanční podvody, praní špinavých peněz a vydírání. To jsou aktivity, které se používají k financování teroristické činnosti separatistické teroristické skupiny, jako je PKK, se zapojují do eh, pašování drog a převaděčství a používají tyto výnosy také k financování své činnosti. V Africe jsme svědky eh, vazeb mezi eh, mezinárodními drogovými organizacemi, pašeráckými a lidmi, kteří mohou být asociováni s islamistickým terorismem v Sahelu to eh, je eh, velmi velkým důvodem ke znepokojení, eh, zejména v době pro politické nestabilitě v severní Africe, což dává prostor těmto skupinám posílat lidi i munici do Evropy. Kolegové, v kontextu těchto zjištění o roce 2010 se zaviseme zejména nad eh, zvýšeným, zvýšeným počtem lidí, kteří připravují útoky. Hrozby se, eh, jsou stále vysoké, mění se a já bych vám při této příležitosti eh, nebo bych při této příležitosti vyvzvihnul práci policejních eh, služeb v EU, eh, které odhalily a zabránily eh, celé řadě útoků v EU v loňském roce. Děkuji. Of, uh... Mám tu řadu přihlášených do rozpravy. Pan Diaz de Mera je první. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias también a... Velice děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat řediteli Europolu za prezentaci této zprávy o terorismu. A chtěla bych se zmínit o některých aspektech tohoto tématu, které se mi zdá být velice důležité a aktuální. Za prvé musíme konstatovat, že hrozba i nadále trvá. A dále je třeba skutečně tuto hrozbu bát seriózně, protože ta hrozba skutečně zde je, tak jak nám to potvrdila i vláda Spojených států po návštěvě, kterou jsme měli v USA minulý týden. A musíme tedy zdůraznit význam hrozby zejména na internetu. Dále je třeba zdůraznit význam nárůstu dalšího získávání a propagování tohoto na internetu. Dovolte zmínit několik údajů, které tady nebyly tak vyzdviženy, ale které jsou realitou terorismu v Evropské unii. Podívejme se na počet odsouzených osob ve Španělsku. Ten počet nám právě zdůrazňuje i tendence z roku 2009 a většina soudních rozsudků je spojena s tím, co nazýváme separatistický terorismus, to znamená terorismus ety. Přešli jsme od 49 osob v roce 2009 na 339 či 8 osob, eh, které byly odsouzeny následně. Bohužel eh, stále počet osob narůstá. Dále je tady případ islamismu a Francie to je mm, druhá země, pokud je o počet houzených osob v této oblasti, pak je tady Itálie, pak je tady Spojené království a pak musíme zdůraznit, že v Německu, v Belgii islámský terorismus také je velice početný a počet odsouzených v této oblasti je také vysoký 9 a 10 osob. Dále v celkovém kontextu EU bych chtěla hovořit o koordinovaném boji, který je nezbytný v oblasti boje proti terorismu. Díky iniciativě Sofie budeme moci se účastnit slyšení v dané oblasti dnes odpoledne. A na závěr dovolte ještě, abych se zmínila o něčem, co všichni bychom měli znát, ale chtěli právě Sofie. Týká se to vyjednávání s terorismy. Kromě technických aspektů, jako je skládání zbraní, zastavení teroristické činnosti, tak kromě toho takováto jednání vlastně pouze z strategického a e, taktického hlediska posilují tyto teroristické skupiny a takováto jednání pouze vedou k oslabení bezpečnosti, větší vlastně křehkosti bezpečnosti a snižují politický potenciál. Už končím, Sofie. Chci jenom říci, že spolupráce je velice důležitá v dané oblasti a že je to důvod pro Eh, které musíme podporovat veškerá jednání, ale zároveň musí mít veškeré zbytné zároky. Ale ještě jednou děkuji eh, panu řediteli za jeho prezentaci. Děkuji. Eh, kolegové, já jsem neuložila maximálně řečnickou dobu a nechci vás omezovat, ale snažte se být struční, abychom měli dost času také na odpovědi pana Wainwrighta, pan Gomez jako další.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 že narůstá spolupráce mezi organizovaným zločinem a terorismem, zejména v oblasti financování. Vy jste řekl, že přímá vazba mezi terorismem a organizovaným zločinem, zejména v oblasti financování. Samozřejmě mimoevropské subjekty napomáhají tomuto procesu. Spolupracujete s vládami Evropské unie v tomto směru. A uvítal byste tedy změny, které by mohly které by možné kontrolu právě těch mimoevropských subjektů v oblasti organizovaného zločinu. A Zadokumentovali jste také, nakolik eh, subjekty offshore napomáhají právě v oblasti financování. Vy jste zmínil eh, rostoucí trendy v oblasti Sahelu a souvislost s pašováním drog eh, z Latinské Ameriky a některých států v Africe, které se bohužel staly státy které jsou zcela v rukou pašeráků drog a tohoto, této hrozby, například Gvinea Bissau. My jsme zjistili, že jsou slabiny, pokud jde o bezpečnost eh, evropských letišť, zejména na španělském polostrově. A víme, že španělský polostrov je právě na cestě pašeráků drog na této trase organizovaného zločinu. Zlepšila se situace v tomto směru? Děkuji. No, děkuji. Další je pan Kirkhope. Děkuji, paní předsedající, děkuji, pane Wainwrighte, za vaši zprávu. A tyto zprávy jsou také zajímavé tím, co v nich není. A úspěšné operace vašich kolegů jasně nejsou uvedeny a my nevíme, nakolik jste konkrétně úspěšní, ale byli jste úspěšní v prevenci teroristických útoků. A jsem vám vděčný, vám i vašim kolegům, ale chci se stručně zeptat, zda podle vašeho názoru příliv osob ze severní Afriky v současnosti a zapojení eh, ozbrojených sil EU v Libii skrze NATO. Do jaké míry to ovlivňuje vaše úvahy, e, pokud je o strategii vnitřní bezpečnosti, kterou se zabýváte? Přispívá to k riziku terorismu nebo ne? A jakožto zpravodaj nové dohody EU v oblasti PNR mám velký zájem právě o to, co řekl kolega před chvilkou, a také pokud je o směrnici o počítačové kriminalitě, do jaké míry to pomůže vaší činnosti v Europolu v budoucích letech. Děkuji, další pan Albrecht. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Weinreite. Děkuji za tuto prezentaci. Viděl jsem zprávu, slyšel jsem eh, vaše informace. A zdá se mi, že poměrně obtížné sledovat eh, diskusi o stavu terorismu v Evropské unii, pokud neexistuje definice terorismu ve vaší zprávě. A mám takový dojem, že to je věc, o které bychom měli stále více jednat, když se zabýváme teroristickými aktivitami, které jsou zde uvedeny, protože podle mého názoru celá řada těchto věcí, o kterých hovoříte ve zprávě, jsou snad normální, ale jsou to záležitosti závažné trestné činnosti a organizovaného zločinu a nikoli terorismu. A proto bych uvítal, kdybychom, pokud máme tedy posuzovat teroristickou situaci v EU, tak bychom měli mít skutečnou kvalitní definici terorismu, abychom věděli, o čem hovoříme. Protože podle mého názoru se stále více pouštíme směrem uh, ke směšování různých typů kriminality do velkého pytle, všechno strkáme do jednoho pytle terorismu. A nakonec se objeví i takový třeba sportovní terorismus. Prostě veškeré formy eh, kriminality a organizovaného zločinu mohou být za určitých okolností teroristickými aktivitami, ale měli bychom se soustředovat skutečně na skutečné teroristické hrozby a teroristické útoky. Já nepopírám, že jsou přítomné, že se objevují a musíme mít nástroje, abychom je řešili. Ale bylo by to efektivní a jasnější, kdybychom měli užší definici. Děkuji. Děkuji, pan Pirka. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych také mnohokrát poděkovat za tu zprávu, která jednoznačně ukazuje, že hrozba zůstává vysoká a je tedy zřejmé, že veřejné orgány musí přizpůsobovat svoje strategie. Já bych měl čtyři otázky. My zde budeme projednávat bezpečnost těch bezpečnostních skenerů. Ehm, jak eh, moc si myslíte, že ty pomohou eh, prevenci teroristické činnosti a pomohou vůbec v boji proti terorismu? A potom za druhé, hovořil jste o mezinárodní spolupráci teroristů. Je předávání údajů ze členských států už dostatečné na, eh, na Europol, tak aby Europol mohl přijímat opatření? Za třetí, Stále eh, tady máme vyšší počet eh, zatčení. Eh, jaká opatření přijímáte k tomu, aby prostě, abychom potlačili ten terorismus tak, aby se nemuselo tolik zatýkat. A potom za čtvrté, financování terorismu. Do jaké míry eh, eh, přesné informace máte o tom, eh, že ze Sahelu obchod s lidmi je také finančním zdrojem pro financování teroristických aktivit v Evropě? Děkuji, pane Pírke, a um, myslím, že vás zde můžeme uh, po delší době znovu přivítat, takže vítejte. A kolegové, já tady mám ještě osm řečníků a máme ještě půl hodinu. Zatím jste velice disciplinovaní a pokud eh, to uh, i nadále budeme mít, každý bude hovořit dvě minuty, tak to zvládneme. Takže dále pan Kočeta. Uh, alcune domande. Eh, per esempio per l'Italia, parlo dell'Italia ma poi il problema è chiaro che si pone per gli altri. Eh, chtěl bych říci, pokud je o Itálii, ale mám pocit, že to se bude týkat i dalších států, tak tady se hovoří o čtyřech islamistech, 16 separatistech, osmi extremistech z levice a jednou z pravice. Já v Itálii jsem tak nějak neměl pocit, že bychom tyto atentáty připravovali, takže bych chtěl vědět, jaká je úroveň klasifikace, která je aplikována na atentáty. Co by byla tu úroveň teroristických atentátů? co je jak si vybudí, jestli to je eh, to, že eh, Berlusconi, na Berlusconi je zautočeno nějakým plastikovým pytlíčkem, je to už atentát, jako co se tedy vnímá jakožto pokus o atentát v této strategii. Může to být považováno takovýto akt za teroristický akt? Má to být tedy zapsáno v nějaké strategii organizační? A další otázka. Organizovaný zločin. Tady naopak hm, zločinné atentáty a organizovaný zločin v celé Evropě. O tom se už hovořilo mnohem více a také jsme toho prožili mnohem více a myslím si, že čísla, která bychom zveřejnili v této souvislosti, by nás opravdu vyděsila. A přitom se o tom ve zprávě vůbec nehovoří. Hovoří se tam o bombách, které byly někde umístěny, Hovoří se o matkách, které byly zavražděny, politici, advokáti, soudci, kteří byli takto zavražděni a došlo k tomu nejrůznějších zemích a vůbec to tam není zmíněno. A na závěr ještě další otázka. Proč například Spojené království není schopno zjistit původ respektive eh, zjistit typ eh, atentátů, které byly způsobeny osobami, jež byly zadrženy. Já si myslím, že by bylo důležité mít nějakou takovou tabulku a definici všech těchto trestných činů, které spadají pod terorismus, aby to všechno nezůstalo pouze čistě ideologické a aby terorismus se nestal tím módním tématem a aby přitom se dále pokračoval vražení v celé Evropě. Děkuji. Děkuji. Já chci poděkovat panu Wainwrightovi za velmi zajímavý výklad a i za jeho práci. Jedna z věcí, která vychází z vašich klíčových sdělení, je odstavec týkající se budoucího toku imigrantů ze severní Afriky a vliv na bezpečnostní situaci v EU a říkáte, že jedinci s teroristickými cíly mohou je, lehce vstoupit do Evropy s velkou skupinou migrantů a to je velmi závažná věc. A chci se zeptat na o co se opíráte při takovém prohlášení a co dělá Europol, aby čelil právě této potenciální hrozbě. A chci se vás konkrétně zeptat, zda konkrétně Europol, vyslal své pracovníky nebo misi do zemí, jako je Itálie a na Maltu, kde právě narůstá tato migrace v současnosti. Děkuji, pan Papa Nikolau. Eh, Mr. Wainwright, thank you. chci vám poděkovat za váš výklad. A vše, co jste řekli, je velmi důležité. Má otázka následující. Vy jste uvedl, že dochází k rostoucí koordinaci mezi teroristy v různých členských státech. A také jste uvedl, že internet je kriticky významným prostředníkem. A pokud je o čísla, která jste uvedl, tak pokud je o zatčení teroristů, pouze v 15 členských státech k něm došlo z 27. Je to proto, že nedostáváte informace o dalších členských států, z těch 12 dalších členských států, anebo tam jsou další problémy, o kterých bychom měli vědět. Děkuji, pan Moraes. Děkuji, paní předsedající, děkuji, pane Weinreite, děkuji za práci Europolu kdo se zabývá strukturou Europolu, tak vidí, že to je poměrně malá organizace, ale ta zpráva je skutečně důležitá. A pan Kročeta se ptal na terorismus a na definici terorismu. Existuje definice teroristického činu. A já se kvůli času omezím na to, my se dnes zabýváme vnitřní bezpečnostní strategií a organizovaným zločinem v parlamentu a chceme definovat konkrétně, co je vlastně nejdůležitější produkt Europolu, a to je hodnocení hrozby organizovaného zločinu a do jaké míry eh, vaše zdroje jsou skutečně uplatňovány. Spojené státy v současnosti soustředili pozornost na organizovaný zločin a vlastně omezili aktivity v oblasti boje proti terorismu. To se stalo ve Spojených státech a my si dom, myslíme, že vzhledem k tomu, co na to koná v Severní Africe, tak bychom to měli velmi pečlivě soustředovat. A měli bychom skutečně vyvolat důvěru, že při působení v oblasti terorismu bychom se měli soustředovat na tyto věci a měli bychom být opatrní, než začneme děsit eh, populaci. Jak se díváte právě na tyto otázky? Děkuji. Pan Tavares. this is very fishy. Only, only the green mic is... To je skutečně bizarní. Funguje mikrofon pouze zeleným. Takže mám několik obecných připomínek. Ano, absolutní bezpečnost je nedosažitelná, ale nesprávné je také, jak někdy vypočítáváme eh, úroveň hrozby. Někdy je to skutečně lineární přístup. Ehm, vy tvrdíte, došlo k menšímu počtu útoků, ale ta hrozba je vlastně větší svým způsobem. A ta hrozba, míra hrozby je nelineární. Takže ta hrozba je skutečně eh, těžko postižitelná. A pokud eh, někdy ten pohled je skutečně příliš zjednodušený, musíme řešit ten problém politicky a já netvrdím, že bychom měli se obracet politicky na teroristy, ale měli bychom zabránit tomu, aby měli důvody k náboru a to tomu říkám politické řešení, protože represe funguje, ale nefunguje vždycky. A někdy je kontraproduktivní a můžeme si představit scénář, kdy represe vyvolá motivaci pro nábor, jak říkal pan Diez Demera. A potom je rozumné, abychom působili eh, tedy eh, šikovně. Je to oblast tedy porušování lidských práv na jedné straně a to je eh, škodlivé nejen pro běžné občany, ale také to vytváří přejitosti k náboru pro teroristy. A kromě porušování lidských práv, což je záležitost tohoto výboru a proto se tím velmi zabýváme, potom je to také oblast eh, rozpočtu a ekonomiky. Prostě dnes neexistuje žádná služka veřejné zprávy, která by nemohla být eh, z hlediska rozpočtu spochybňována. Neexistují tedy nekonečné zdroje pro zdravotnictví a pro další oblasti. A boj proti terorismu také souvisí s naší, naší diskusí o e, skener, bezpečnostních skenerech. Takže jak se díváte i na tuto souvislost? Ano, bude možnost se vyjádřit, až budeme odpoledne hovořit o vyhodnocení politiky proti terorismu a není pan Mulder. Thank you. I also wish to say... Děkuji. I, i já bych poděkoval panu Vejranetovi za jeho úvodní slovo a, a zeptám se čaře. Stávající situace v evropské legislativě podle eh, vašeho eh, názoru stačí to? Nebo byste doporučil komisi a parlamentu eh, zavést nějaká další opatření? Protože v současné době vám legislativa klade nějaké překážky vaší činnosti. Děkuji a myslím si, že touto otázkou také budeme řešit v dříve změněné zprávě. Tak a já bych si dovolil eh, položit eh, závěrečnou otázku. Mám jednu připomínku a jednu otázku. Připomínka, já jsem velice ráda za tu zprávu. Myslím si, že se eh, za léta zlepšila a že členským státům také že je vybídne, aby poskytovali více informací, stále více, protože samozřejmě vy musíte spolehat na jejich podklady. Takže vypadá to, že se tady v době zlepšujeme. Eh, ale to se teď obracím spíš na komisi, na náradu, než na vás. Když každý rok budeme posuzovat eh, protiteroristickou nebo teroristickou hrozbu, tak bychom měli také posuzovat eh, svou reakci na ně. A to jsme zatím nedělali. A pokud máme mít obraz o určitých trendech, tak budeme potřebovat nějakou výroční zprávu v eh, tomto směru. A já se zeptám na to tež, co se ptal Jan Albrecht k definici terorismu. Upřímně řečeno, já mám ten pocit, že ta definice v praxi se nám stále rozšiřuje. Jestli tady čtu například o incidentu dvou uh, skupin uh, eh, pravicově a levicové, Eh, kde se navzájem střetli a pobodali se, tak je to prostě eh, rovačka, anebo to je nějaký teroristický eh, incident. Věci, které bývaly jednoduché, jednoduchým trestným činem, a sice vražda nebo vyhrožování, což je také trestný čin, tak těm se teď říká teroristický útok. Neovlivňuje terorismus spíš národní bezpečnost než jednotlivců byť chceme chránit i jejich bezpečnost samozřejmě. Teroristický útok by, myslím, měl mít eh, dopad na společnost jako takovou. Ale zase na druhou stranu mě napadá incident, který kterému došlo v Nizozemsku před téměř eh, rokem, kdy eh, byl, bylo velké schromáždění lidí, byla tam královna, Jednalo se o velice eh, slavnostní akci, eh, byl to nějaký vzpomínkový den, bylo tam prostě spousta lidí na jednom místě, všichni byli, eh, byli potichu a potom tam najednou jeden šílenec zařval bum. A vypukla panika, úplná panika. 65 lidí bylo vážně zraněno. Toho člověka, ten člověk byl zatčen za to, že řval bum, Bum, pardon. Takže eh, lidé si okamžitě mysleli, že byl tady eh, útok a okamžitě bylo zvláštní televizní vysílání a tak dále a tak dále, takže ten dopad byl nesmírný. Nicméně eh, ten, to, co on udělal, bylo prostě, že, že zařval bů a nic jiného. K tomu opravdu došlo. Takže kde uděláme tu hranici mezi trestnou činností a teroristickou činností? Teroristickými činy, pardon. Myslím si, že tady bychom měli být eh, tak eh, trochu uvážlivější. Teď se tady vyslechl celou eh, řadu otázek a doufám, že budete schopen na ně všechny odpovědět. Máte slovo. Děkuji. Možná, než bych reagoval na všechny otázky jednotlivě, tak se pokusím některé se skupit. Pokud je o Severní Afriku samozřejmě Europolu i členským státům dělá starost tato situace ve vzhledu k vnitřní bezpečnosti EU. Jakákoliv akce na to nebo ze zahraničí samozřejmě může být vytěžena extremistickými organizacemi k radikalizaci místních populací. Politická nestabilita může také vést k politickému váku a um, to potom může být zaplněno lidmi s nějakým eh, nepřátelským programem. Také jsme znepokojeni tím, do jaké míry eh, ta nestability tam eh, vedla ke schopnosti, mm, ke ztrátě schopnosti policejních orgánů zachovat mm, vládu právo, práva a zákona v mm, těchto oblastech to samozřejmě vytváří eh, prostor eh, k nepovšimnutému eh, rozvoji teroristických aktivit. Samozřejmě nám také leží na srdci tok migrantů přes Jižní Evropu do Evropy. To samozřejmě vytváří prostor pro organizovaný zločin i teroristické skupiny k přesunu lidí i materiálu do Evropy. Měl bych to říct velice jasně. Zatím nemáme žádné přímé doklady o tom, že by teroristické organizace něco takového dělali, ale lze se odůvodněně domnívat něco takového, protože máme informace o organizovaných eh, skupinách, které se snaží nelegálně za nelidských podmínek někdy eh, přesouvat lidi přes eh, středozemní moře. Abych odpověď eh, dělal panu Busutilovi, máme operační tým, eh, který eh, nyní jsme použili nejdříve na Lampeduze a za druhé nedávno v samotné Itálii. Oni pracují s Frontexem a italskými úřady, posuzují informace, schromáždění ne na místě a ptají se samozřejmě lidí, kteří se dostávají do Afriky a, a, a z toho usuzujeme na rozsah eh, organizovaného eh, zločinu a ten je poměrně eh, značný. V tuto chvíli samozřejmě nemáme stejné doklady o teroristické činnosti, ale stále se zabýváme tímto. Pokud jde o vývoj jinde v Africe, tak Máme obavy hm, ohledně vzniku vazeb mezi mezinárodními pašeráky drog a těmi ehm, eh, v Sahelu, kteří si myslíme, že jsou islamističtí extremisté. Pokud je o konkrétní informace, tak zatím nemáme žádné konkrétní eh, známky, ovšem jejich vazeb. Pokud je o definici eh, terorismu, tak ehm, my používáme eh, ve zprávě eh, definici, samozřejmě lze to vždycky nějak vyložit. Musíme pečlivě posuzovat, eh, co všechno do té definice zahrneme za trestnou činnost. To já uznávám. Ta definice, se kterou pracujeme, byla odsouhlasena členskými státy a je proto důležité, abychom tuto zprávu vnímali v s ohledem na koncenzu s dosaženými členskými státy. My pracujeme nebo se pohybujeme přísně v eh, tomto rámci a, a eh, není na Europolu, aby a, eh, odhadoval, co členské státy o, považují za teroristický akt. My jsme prostě dostali a, všechny příspěvky od členských států a, a Zagregovali jsme je do té zprávy. Pokud jde o to zlepšování kvality zprávy, tak souhlasím, ale pořád, jsou tam, pořád má určité slabé stránky. My dostáváme všechny ty příspěvky, které bychom chtěli od členských států. Já si myslím, že se jedná o spolehlivý ukazatel některých těch tvrdých aspektů teroristických aktivit v eh, Evropě, jako jsou počet začení, ale všem to je jenom jeden indikátor. Eh, té skutečné úrovně eh, terorismu. Ovšem eh, nejedná se vůbec o lineární záležitost, jedná se prostě o v našem případě se jedná o situační zprávu, analýzu trendu, ale na rozdíl od posouzení organizovaného zločinu nejedná se o žádnou studii založenou na spravodajských informacích. My nemáme přístup k tolika zpravodajským informacím. Některé z nich jsou velice citlivé, eh, takže jsou jenom na národní úrovni. To bychom určitě nebyli schopni eh, zveřejnit potom tu zprávu, takže musíte vnímat, že je právě ovlivněná tímto. Nicméně tato zpráva se eh, zlepšuje, zejména pokud jde o ty indikátory hrozeb. Pokud jde o pravicový a levicový terorismus, Členské státy nám to prostě tak deklarují. Ono je to poměrně malá část, právě ty, ta velká čísla hmm, pocházejí z aktivit ety a zejména z aktivity islamistických teroristických organizací. Myslím si, že ta tvrdá data se týkají zejména hrozeb které vyplývají z těchto organizací. Potom, pokud jde o organizovaný zločin a terorismus, tak já bych neřekl, že oni jsou navzájem eh, stoprocentně propojené. Jejich motivace je velmi odlišná. Ty organizace samy jsou uzavřené do sebe a neexistuje přímá komunikace. Nicméně existují eh, známky eh, navýšeného kontaktu mezi těmi organizacemi v Africe samozřejmě eh, a i jinde. Samozřejmě jde o financování těch aktivit. Eh, nějaký eh, výbuch samozřejmě tedy možností vydělávat peníze po internetu samozřejmě tak ta, to vede k větší spolupráci eh, kriminálních organizací. Pokud jde o to praní špinavých peněz, na které se ptala paní Gomez, tak my se samozřejmě zaměřujeme na to, jak zámořské daňové ráje fungují. My jsme znepokojeni tím, jak tohle používají teroristické organizace. Zatím nemáme tolik informací, musím říci. Pokud jde o eh, boj s terorismem a organizovaný zločin, vypadá to, že se přibližují tedy a policejní reakce na toto eh, se opírá o stejný soubor nástrojů o eh, vysledování nelegálního financování. O, o, jedná se o možnost upřít teroristům místo na internetu o výměnu informací. Stále více jsme svědky eh, koherentní politiky mezi eh, těmito dvěma složkami policejní práce. My prostě tvrdíme, že by měla být stále vyšší synergie mezi vnitřní eh, bezpečnostní strategií EU a strategiemi členských států, které se zabývají organizovaným zločinem a terorismem je třeba ty lépe se koordinovat a využívat možné synergie. Pro Europol zůstává terorismus důležitou součástí činnosti, ale eh, poměrně malou. Eh, dáváme na něj asi 10% zdrojů oproti třeba 30% na eh, pašování drog. Tak myslím, že teď jsem se rychle dotknul všech věcí. V práci Europolu jsem nenalezl na eh, žádné konkrétní eh, slabiny, pokud jde o zprávy z Iberského, z Iberského poloostrova. Nemám žádné stanovisko k těm bezpečnostním skenerům na letištích a myslím si, že jakákoliv eh, kybernetická strategie se musí zabývat také bezpečnosti vyměňovaných údajů o pasažérech je třeba maximalizovat možnosti, které máme ke sběru eh, příslušných dat pro policejní práci. Kybernetický zločin je pro nás velice důležitý a jakákoliv budoucí směrnice musí zohlednit zásadní nárůst eh, spolupráce mezi eh, teroristy a proto eh, nástroje nároky na nástroje eh, na boje s nimi eh, jsou stále vyšší. Doufám, že jsem teď zareagoval na všechno, nebo samozřejmě rád zareaguji na nějaké další dotazy. Pan Mulder. Já eh, bych se zeptal, jestli stávající legislativa stačí na Europolu na jeho práci. Já se obávám, pane Muldere, že jsem rovnou neodpověděl. Já doufám, že výměna dnes odpoledne se zaměřuje na toto eh, téma. Zaměří na to téma. Protože s tím to hodně souvisí. Europol, nebo za Europol bych řekl, že Evropská unie od roku 2001 intenzivně eh, pracuje na eh, myslím, poměrně efektivní protiteroristické legislativě. Nemůžu vyloučit potřebu další, ale eh, spíše se musíme eh, zaměřit na efektivnější uplatňování té stávající legislativy. Děkuji, pane Vejnajte. Není-li dalších dotazů? Nikdo už se nechce zeptat. Tak to je všechno. A dnes odpoledne se budeme zabývat protiteroristickou politikou od 3 hodin. A toť vše. Děkuji Renetovi ještě jednou za jeho prezentaci a jeho dokument, který všichni dostali. Ještě nám zbývá eh, několik minut eh, do začátku eh, jednání koordinátorů, které bude za zahřením dveřmi. Takže děkujeme všem, panu Waveheadovi. A v 11.30 pokračovat s koordinátory.